Good morning, ladies and Dobré dopoledne, dámy a pánové. Přeji dobré dopoledne všem. If I may ask to put your voting card. Prosím, abyste použili svoje hlasovací karty. Vyzkoušejte je, zasunete je do strojku, tak abychom mohli zahájit testovací hlasování. Hlasování na zkoušku je v tuto chvíli u konce. Není nás tu mnoho, ale vypadá to, že všechno funguje tak, jak má. To znamená, že můžeme přistoupit k prvnímu hlasování. Je to tedy nařízení Rady a parlamentu, pokud jde o označování pneumatik. Michal Bony je tedy hlavním zpravodajem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 je to přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? To raději prověříme. Hlasování v tuto chvíli končí a je to zamítnuto. Kompromis 5a. Kdo je pro, kdo je proti, raději to prověříme ještě jednou. Kompromis 5a. Hlasování v tuto chvíli končí. Je to zamítnuto. Dobře. 11. Kdo je pro? Proti? Pro boha. Měli bychom to raději zkontrolovat. 11. Hlasování končí. A je to zamítnuto. 1, 108, kdo je pro, proti, zdrželi se, to raději prověříme. Prosím, zvedejte ruku, protože je to jen velmi nejasné, nemohu to odhadnout. Takže 81 hlasování končí je to zamítnuto. 80. Kdo je pro, proti? Zdrželi se? Prověříme to. Hlasování končí. Dvanáct pro, proti. Prověříme to ještě jednou. Takže dvanáctka. Hlasujeme elektronicky. Hlasování končí a je to zamítnuto. 83 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 82 pro, proti, prověříme to. Hlasování končí zamítnuto. 84 pro, proti, prověříme to 84. Hlasování končí. Zamítnuto 85 pro, proti, zdrželi se, to prověříme. Hlasování končí. Zamítnuto. A tím se dostáváme ke kompromisu 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 8. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 9. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 10. Pro? Proti? To prověříme, takže Hlasování končí. Je to přijato. Kompromis 101, nebo návrh 101, kdo je pro, proti, to raději prověříme. Takže návrh 101. Hlasování končí. Je to přijato. 112, kdo je pro, kdo je proti. To prověříme. Hlasování končí. Je to zamítnuto. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To prověříme. Takže kompromisy bychom měli prověřovat byť se možná zdá, že je to zamítnuto. Takže vám děkuji za to, že hlasujete a je to zamítnuto. Dvacet jedna. Dvacet jedna, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to raději prověříme. Není to jednoznačné. 21. Hlasování končí. 21. Přijato. 113 ne, ale o tom nebudeme hlasovat, omlouvám se. Kompromis 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 140, kdo je pro, proti. Ještě jednou prověříme. Prověříme to. 140, prosím. Nyní hlasování končí a je to zamítnuto. Kompromis 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 29. Kdo je pro? Proti? To prověříme. Takže 29. A hlasování končí. Je to zamítnuto. NV1. Kdo je pro? Kdo je proti? To prověříme. NV1 kontrolujeme elektronicky a je to přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se přijato. 31 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se přijato, 39 pro, proti. To raději prověříme. To raději prověříme, 39. Hlasování končí a je to zamítnuto. Kompromis 20, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 21 pro, proti, zdrželi se přijato, 43 pro, proti, zdrželi se, to raději prověříme. 43. Hlasování v tuto chvíli končí a je to zamítnuto. 46, 47, 45 a 4 dohromady. Kdo je pro, proti, zdrželi se, měli bychom to raději prověřit. Hlasování končí. Je to přijato. 48, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 49, kdo je pro, kdo je proti, je to přijato. 50, kdo je pro, kdo je proti, to raději prověříme. Takže 50, Hlasování končí. A je to zamítnuto 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To raději prověříme. 51. Nyní hlasování končí. Je to zamítnuto. 52. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pojďme to prověřit. Hlasování končí a je to zamítnuto. Kompromis 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 24. Pro, proti, zdrželi se. Přijato 25. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Nyní tedy závěrečné hlasování o návrhu zprávy v pozměněném znění. Bude to elektronicky a já tímto hlasování zahajuji. Hlasování končí a je to přijato. Takže blahopřejeme panu zpravodaji. A můžeme přistoupit k další zprávě. Týká se to návrhu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 Je to přijato. Kompromis 7, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 10. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 11. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 12. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 273, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 13, pro, proti, zdrželi se. To raději prověříme. Hlasování končí a je to přijato. A tím se dostáváme ke kompromisu 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Raději to prověříme, protože eh, je to kompromis a nehlasujete úplně jednoznačně, takže 15, kompromis číslo 15. Je to přijato a za to vám děkuji. Skvěle. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 19. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 20. Já v tuto chvíli zahajuji hlasování. Hlasování končí a je to přijato. Kompromis 21, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 22, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 23, pro, proti, zdrželi se přijato. Ano, prověříme to. 23. Hlasování končí a je to přijato. Kompromis 24, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 25, pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 26, pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 27, pro, proti, zdrž, zdrželi se přijato. 3, 6, 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, to raději prověříme. pro mě je to jasné, v tuto chvíli je to tedy přijato, ano, skutečně je to přijato 28, kompromis, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis 30 pro, proti, ne, e, omlouvám se, kompromis 29, 29, samozřejmě 29, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis 30 pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis 8, 8 pro proti, nebo A e, pro proti zdrželi se přijato, 115 pro proti zdrželi se přijato, 116 pro proti, to raději prověříme. Hlasování končí a je to zamítnuto. 117, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 3. 3 IMKO, kdo je pro? Pr- proti, zdrželi se přijato. Kompromis B, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Kompromis C, to raději prověříme, takže kontrolujeme kompromis C. Hlasování končí. Je to také přijato. 121, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis D, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Tak to prověříme, kontrolujeme kompromisy D, kompromis D, protože kompromisy bychom měli vždycky kontrolovat. Takže kompromis D. Hlasování končí a je to přijato. Kompromis E, kdo je pro, proti. Budeme to muset zkontrolovat. Kompromis E, hlasování končí a je to přijato. 122, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 123, kdo je pro, proti, to raději prověříme, 123. 123, hlasování končí a je to zamítnuto. 125, kdo je pro, kdo je proti, to raději prověříme. Takže ještě jednou 125,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 12 pro, proti, zdrželi se přijato kom, kompromis M, jmenovité hlasování o kompromisu M. A hlasování v tuto chvíli končí a je to zamítnuto. 2. Kdo je pro? Ehm, musí být jmenovité hlasování, takže Zelení požadují jmenovité hlasování o dvojce. Hlasování končí, je to zamítnuto. 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 12 a 13. Imko, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 147, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 148, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 150, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 151, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis N, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 14, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 156, kdo je pro, kdo je proti, to raději prověříme. 156. Hlasování končí a je to zamítnuto. 157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 proti, zdrželi se, přijato. 165 pro, proti, to raději prověříme, 165. Hlasování končí. Je to přijato. Kompromis P, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis eh, Q, pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 IMKO, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, kompromis R, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. A nyní závěrečné hlasování, bude to jmenovité hlasování a já ho tímto zahajuji. Hlasování končí. Velkou většinou to bylo přijato, takže blahopřejeme panu zpravodaji. A tím postoupíme dál. Je to návrh který se týká opakovaného použití informací veřejného sektoru, přepracované znění. A naším zpravodajem je pan Neoklis Kiotis. A hlasujeme o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání. E, jmenovité hlasování zahajuji nyní. Končím hlasování. A velkou většinou přijato. Blahopřeji panu kolegovi zpravodajovi. Máme tady další hlasování, to je ústní otázka radě. Evropská dlouhodobá strategická vize, prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky. A je to konečné hlasování, hlasujeme jmenomitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji mnohokrát a blahopřeji všem zpravodajům. Je to schváleno. Dále tady máme, říká pan předseda. Ne, to už jsme hlasovali, takže to samé přijetí návrhu usnesení jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji. A vidíme velmi silnou podporu. A teď tady opět Evropská dlouhodobá strategická vize a tak dále a tak dále. A teď tedy přijetí návrhu usnesení, jmenovité hlasování. Jmenovité hlasování, ano, určitě. Končím hlasování. Velká podpora. Děkuji. Tím jsme tedy prošli všechny eh, ty stanoviska a teď tu máme ukončení sezónních změn času. Ukončení sezónních změn času. Sven Šulce je náš zpravodaj k této věci. Takže začneme. 12, 13, 14, 15 hlasujeme společně.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 proti, zdrželi se přijato. 21 pro, proti, zdrželi se přijato. 22 pro, proti, zdrželi se, uh, zamítnuto. 23 pro, 22 ověříme, 22 ověříme tedy, dobře. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 23. Kdo je pro? Proti?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 Končím hlasování. A je to přijato. Takže já vám děkuji a blahopřeji panu zpravodajovi. Tímto jsme tedy dnešní hlasování ukončili a schůze výboru ITRE dopoledne i odpoledne a zvu vás i na odpolední schůzi. nyní rovnou přejdeme k dalšímu bodu dnešního pořadu jednání. Okay, okay, no problem. No problem at all.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 Uh, dear colleagues. Milí kolegové, dámy a pánové, přejdeme k dalšímu bodu našeho pořadu jednání. A dalším bodem je. Yes, of course, there's other issues. Good luck in any case. Uh, sorry, it's here a workshop. H, H here. Workshop on just energy transition. A dalším bodem je workshop na téma Spravedlivá transformace energetiky, příležitost pro průmyslové politiky EU, význam vodíku budoucnu a příklad transformace energetiky v Německu. Je to tady velmi zajímavý workshop. Já tady vítám naše panelisty. Prosím, aby se usadili. Rovnou začneme. Nejprve bych tady chtěl přivítat všechny účastníky workshopu na téma spravedlivé transformace energetiky, zejména se zaměřením na Německo. Budou tady tři sekce. Máme tady tři sekce a tři síle. Jednak potenciál, který energetická transformace nabízí pro průmyslové podniky v EU a pro zachování pracovních míst, to je velmi důležité. Potom druhé téma, budeme hovořit o významu vodíku do budoucna a možnosti nabídnout nové příležitosti a také jak vylepšit, zvýšit efektivitu s ohledem na dekarbonizaci energetiky a Konkrétně třetí část, příklad transformace energetiky s ohledem na odstupu od používání uhlí v oblasti energetiky. Takže to jsou obecně ty tři sekce. Máme na to asi hodinu 45 minut na celý tento workshop. Takže to znamená 30-35 minut no možná 40 minut na každou tu část, na každou tu sekci, ale více opravdu ne. První sekce Spravedlivá transformace energetiky příležitost pro průmyslové podniky EU. Řečníci budou profesor André Faj, ředitel pro vědu ECN část TNO, ředitel. To je nizozemská největší výzkumná organizace se zaměřením na energetiku. Jeho stávající výzkum se věnuje otázkám integrace energetických systémů, modelování, přechodu na nízkouhlíkové energetické systémy a související inovace a politika. To jsou všechno zásadní věci s ohledem na naši dnešní diskusi. Takže poslechneme si hlas z Nízozemí. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, za vaše slova úvodem. Děkuji všem za to, že se účastníte tohoto setkání, protože eh, toto je velmi důležité téma průmysl v energetické transformaci. Není možné provést energetickou transformaci bez transformace našeho průmyslu, protože ten se do velké míry podílí na celkových emisích. Samozřejmě to závisí na jednotlivých zemích, ale eh, na evropské úrovni to asi jedna třetina. Eh, pokud to zahrnete i nepřívé emise, pokud jde o suroviny, Ehm, pokud jde o energii spotřebovanou eh, v tomto průmyslu. A tady je zřejmé, kolik eh, různých eh, způsobů využívání energie je třeba zohlednit. Jsou tady různé úrovně, pokud jde o vysokotepelné zpracování a tak dále. Tady je velká spotřeba energie a samozřejmě je tady také ta část, která se týká surovin, takže je to opravdu velký rozměr a velká velká rozmanitost těch různých typů zpracování a průmyslu. Věnovat se musíme samozřejmě zejména energetické efektivitě, tu je třeba vylepšit. Tady vidíme krátkodobý potenciál pro vylepšení energetické účinnosti v celé Evropské unii. Vidíte tady eh, různá odvětví, která se do toho mohou zapojit. Průmysl samozřejmě také, ale ne zase do takové míry, protože oni již eh, ten proces v průběhu let velmi vylepšili, což je je jistě prospěšné, i když jsme se ještě nedostali eh, k závěrečnému řešení tohoto problému. Ehm, Snažíme se tedy najít, nalézt různá eh, realistická řešení, vylepšení čerpacích systémů, může to být eh, třeba elektronicky kontrolováno, to je efektivnější a Potom se můžeme samozřejmě podívat i na možnosti eh, těch těžkých odvětví, jako je ocelářství nebo výroba amoniaku a tak dále. Tady samozřejmě máme možné vylepšení. Um, Eh, kde je potřeba možná zavést poslední eh, generace vylepšení. Eh, mnoho toho už bylo odvedeno, ale je toho potřeba udělat ještě více. A tady bych se podívala na, podívala na takzvaný na procesní inovace v rámci HISARNA. Máme tady takový proces, kde se vlastně přeskočí produkce koksu a také pelet které se používají. Ono vlastně se to dá udělat mnohem jednodušeji. E, potřebujete kyslík, takže vlastně můžete získat koncentrovaný CO2 z toho procesu a je to vnímáno jako více efektivní o 30 oproti e, konvenčnímu ocelářství a je možné CO2 zachytit poměrně nízkonákladově v rámci tohoto procesu. Kdybyste tak postupovali, tak by došlo k 80 snížení emisí a ten proces by mohl být e, vlastně i levnější než u konvenční produkce oceli. Takže to je velice zajímavý, zajímavá perspektiva. Podívejme se na možnost CCS, která je považována za zásadní e, pro snižování e, emisí e, těžkého průmyslu. Tady vidíme ten postup, kde se počítá se zachytáváním uhlíku a tak dále, ale zároveň se zde uznává, že těžký průmysl je důležitým cílem pro CCS, to je vidět tady dole to je velký nováček a to je e, biokonverze pro pokročilá paliva, ale i pro e, chemikálie založené na biologických látkách, e, karmo, karboneutrální suroviny. Samozřejmě je potřeba k tomu mít i mm, infrastrukturu. A to by velmi snížilo emise v těžkém průmyslu i v chemickém průmyslu. Pokud to skombinujeme se zachytáváním uhlíku, tak by potom mohli hovořit o naprosto zásadních eh, změnách. Tady je to eh, vyzdvihováno i mezivládním panelem pro klimatické změny. Ovšem, rozšíření u, eh, ukládání uhlíku by vyžadoval velké infrastruktury. Tady vidíme ten obrázek. Tyto alternativy máme mm, uplatněny, takže můžeme hovořit asi o 20% v, tomto, um, v této polovině století, ale i eh, dále. Eh, v Norsku tam jsou velké, velké eh, potenciály snížení. Tady vidíme Raymond areál, oblast, kde je to velmi emisně eh, nákladné centrum a tady je vlastně snaha kombinovat to úsilí různých eh, továren a výrobců a tady vlastně to je to chytré řešení a ono to vlastně v tuto chvíli již probíhá. Eh, toto mm, centrum se snaží tyto věci realizovat v příštích desetiletích. A pokud se podíváme například na rafinérie, tak tady vidíte celou řadu různých možností, eh, kde byl vypočítán potenciál snížení CO2 s, potenciál tím, s potenciálem nákladů. Je tady snaha kombinovat to eh, s biomasou, eh, CCS a s vylepšením energetické infrastruktury a celkově je možné emise snížit o 80 nebo 90 a někdy se můžete dokonce dostat až k negativním emisím, ale je to samozřejmě ehm, celý mix různých alternativ. Eh, dále oběhové hospodářství, to také velmi může přispět ke snižování emisí. V tuto chvíli potřebujeme méně primárních surovin, eh, oceli a plastů a tak dále. A to eh, samozřejmě vede k malému snížení emisí nebo je tam zbytečně moc emisí a my tady máme další alternativy, třeba chemická recyklace a tak dále, to je velký potenciál a ono se to dotkne i našeho hodnotového řetězce, celého toku v ekonomice, logistiky a také to přispěje k tomu, že se bude používat méně primárních surovin primárních strojů, ale tam jde hlavně o to, aby se vynaložilo logistické úsilí. S ohledem na velkou náročnost na teplo v mnoha odvětvích elektrifikace může velmi eh, snížit emise eh, v chemických procesech, mm, v souvislosti s vodíkem. Mm. Takže v závislosti na typu továrny vstupují do hry různé alternativy. Někdy je samozřejmě zapotřebí ještě mnoho inovací, katalytické materiály a další materiály. Takže je zapotřebí provést velké inovace, tak, aby bylo možné využívat tyto procesy, ale znamená to větší elektrifikaci a tím se zvýší efektivita. Eh, Klíčovým poselstvím eh, té mé prezentace je, že máme celou širokou škálu různých možností, možností, různých nových eh, procesů využívání obnovitelných surovin, využívání elektrické elektřiny, pardon, zelené elektřiny, zeleného udíku, zachytávání uhlíku, potom možnosti recyklace a cirkulárního využívání. Hmm. A když to vše dáme dohromady, tak bude možné snížit emise skleníkových plynů v průmyslu třeba i o 90 a v některých případech se možná dostaneme dokonce do negativních emisí. Teď jde o to, jak namíchat ten správný eh, mix v tom eh, konkrétním odvětví. Samozřejmě je zapotřebí mít infrastrukturu, dostupný vodík za rozumné náklady. To vše se dotkne průmyslu v příštích desetiletích. A to je samozřejmě eh, takový velký rebus, který musíme vyřešit. A tady se na to díváme na straně výrobců a teď se samozřejmě musíme dívat i na to, jak se mění energetický systém v okolí tohoto průmyslu, těch průmyslových výrobců. A tady vidíme, jak to bude vypadat v budoucnosti, nebo jsou tady různé faktory, které to ovlivňují, e, které povedou k tomu, zda budeme mít CCS k dispozici nebo ne, jestli budeme mít dostatek biomasy nebo ne, budeme mít dostatečný technologický vývoj, e, a tak dále. To jsou některé z těch proměných, které mohou ovlivnit ten budoucí systém eh, v Evropské unii. A tady vidíme možnou situaci v roce 2050, kde eh, vidíme velké snížení. Máme tady výrobu vodíku, a další věci. To může takto v budoucnosti vypadat, ovšem v tuto chvíli Máme k dispozici CCS a biomasu. Pardon, nemáme, ale ten systém by toho mohl mnoho změnit. Velkou, nebo z velké části mm, by to na tom prospřelo, kdybychom měli ten negativní systém emisí. To by velmi pomohlo celému systému. Je to samozřejmě extrémní obrázek, ale já bych chtěl ilustrovat, že ta budoucnost je nejistá a že tady máme eh, tyto faktory, které ovlivní budoucnost. A samozřejmě se eh, mění také eh, systém výroby elektřiny, budeme tady mít více solární a větrné energie a ehm, tady mm, průmysl se musí více Eh, propojit s tím energetickým systémem. Musí tam být větší vzájemná interakce. Doufáme, že se také sníží náklady na vodík, což je možné, pokud se podíváme například na výrobu vodíku ze solární a větrné energie. Eh, tam je možné dosáhnout různých úspor z rozsahu, tam bychom mohli dospět k velmi dobré eh, situaci. Ovšem za mnoha podmínek, které musí být naplněny. A to se samozřejmě liší podle lokace. Eh, jde o eh, průmyslový ekosystém, který ovlivňuje celou řadu interakcí. Tato interakce je to, čemu musíme dobře porozumět, a jak ukázaly četné analýzy, můžeme potom dospět k velmi zajímavým mm, business plánům, kde je možné vytvořit nejrůznější možná řešení pro průmysl. Tady vidíme jeden příklad ze severního Nizozemska, EMS Delta. Tam mnozí výrobci již vycházejí z bio zdrojů třeba z větrné energie a tak dále. Eh, je tady výroba uhlíku, podzemní ukládání. A tyto průmyslu, ty různé prvky spolu vzájemně kombinují, takže eh, ve velkých plochách již vidíte velmi propojený systém eh, i mezi různými odvětvími, včetně energetického sektoru. Je tady snaha tu biomasu vyprodukovat z ní velmi cené eh, vstupní materiály. A ta dynamika, která tady je, je nesmírně zajímavá a napínavá a je tam, vzniká tam celá řada možností a příležitostí. Když to shrnu, tak bych řekl, že tady vidíme velký potenciál, jak plně dekarbonizovat náš těžký průmysl a částečně bychom mohli dospět až k negativním emisím eh, v tom budoucím systému. Jsou tady eh, různé transformační postupy, které jsem zmínil třeba v oblasti ocely, kde vlastně je možné se poučit v oblasti technologií a inovací Samozřejmě je potřeba tady postupovat případ od případu, je potřeba to celé důkladně plánovat, protože někdy by to mohlo naopak vést k velkému navýšení nákladu pro průmysl, pokud bychom neplánovali moudře. Takže je potřeba moudře plánovat, zavádět eh, technologie a inovace. To je to, co může ty náklady výrazně snížit a vést k udržitelnému průmyslu. Eh, mix těchto no, opatření je nejslibnější cestou, protože většinou nestačí zaměřit se pouze na jeden typ inovace. Je potřeba to všechno kombinovat. A samozřejmě to závisí na konkrétních okolnostech, na konkrétním případu, na eh, lokaci, na tom konkrétním místě. A stabilita je vždy velmi důležitá. Když se podíváme na 30 let, to je jeden investiční cyklus pro mnoho těchto odvětví, tak tam právě potřebujete třeba spolehlivé podmínky i ze strany e, vlády, tak aby průmysl měl jistotu a mohl se spolehat na to, co přijde. Děkuji, děkuji mnohokrát. Je to velice zajímavé. Opravdu musím požádat každého řečníka, aby nehovořil déle než 10 minut, protože bychom rádi také si ponechali čas na diskusi na konci. Děkuji mnohokrát, bylo to velmi zajímavé. A nyní druhý řečník, profesor dr. Stefan Lechtenbémer z Wuppertal institutu, eh, ředitel pro budoucí eh, energetické a mobilní struktury, to je jeho pozice v tom instituce a také se věnuje environmentálním a energetickým systémům s zaměřením na udržitelné systémy do budoucna. Vaše Výzkumná práce se zaměřuje také na další témata, na udržitelné stavebnictví a plánování v oblasti e, skleníkových emisí. To jsou velmi zajímavé věci, takže prosím, máte slovo. <clears throat> Uh, e uh, Děkuji, pane předsedo. Milí poslanci, je mi ctí, že dnes mohu hovořit a diskutovat s vámi o důležitém tématu, to znamená klimatické neutralitě, oběhovém hospodářství a energetickém přechodu, co by hlavních příležitostech pro základní průmysl v EU. Možná, že vás nepřekvapí, že po řečníkovi z Nizozemska, tu máme někoho z Německa. Viděl, viděli jste ty mapy a vidíte, že kolem Rýna a Mohanu je eh, klastr energeticky náročných průmyslových podniků. To znamená, že není náhoda, že právě Nizozemsko, západní část Německa a Belgie představují velký klastr a to je důvod, proč tu jsme. Měli bychom o tomto klastru hovořit přeshraničně, protože eh, tu máme tedy eh, nizozemské podniky a hned na druhé straně hranice německé podniky, takže je velmi důležité o tom přemýšlet na mezinárodní úrovni. Rád bych se soustředil na základní průmysl. Proč? Je velmi důležitý z hlediska klimatu, protože pět základních materiálů zodpovídá za více než 20 celosvětových emisí skleníkových plynů. Je to tedy ocel, cement, plast,

papír a hliník. Těchto pět materiálů zodpovídá tedy eh, více než 10 gigatun CO2 ročně. Eh, v Evropě je výroba těchto materiálů stabilní, ale v celosvětovém měřítku jejich spotřeba každoročně roste. To znamená, že očekáváme, že během nadcházejících desetiletí se jejich výroba zdvojnásobí a proto je důležité se zamyslet nad tím, jak můžeme tedy snížit emise emise skleníkových plynů v této oblasti. Ono není možné dekarbonizovat výrobu materiálů, ale můžeme se pustit do velmi náročných a eh, dobrodružných řešení, které se týkají tedy eh, energetické účinnosti. Ehm, přímá, nepřímá elektrifikace, to souvisí s vodíkem, o, kterým, o kterém dnes budeme hovořit, zachycování a skladování uhlíku, využití biomasy a cirkularita, to je třetí důležitá strategie. A to znamená, že pokud chceme tuto strategii implementovat, potřebujeme naprosto průlomové technologie. Eh, na rozdíl od oblasti budov, kde už ta technologie je, musíme tyto technologie nejprve vytvořit a následně za vysokého rizika zavést. Další věc, infrastrukturu. Infrastruktura. Potřebujeme eh, zásadní infrastrukturu pro obnovitelné zdroje energie, vodík, eh, elektřina a tak dále. Eh, pokud jde o zachycování a skladování uhlíku, i proto potřebujeme příslušnou infrastrukturu. A je jasné, že se musíme zaměřit i na strukturu nákladů, protože celá řada z průmyslových odvětví se zásadně změní, pokud tyto technologie zavedeme. Bude to mít e, velmi negativní dopad na některé velké podniky a také na některé oblasti e, průmyslu v Evropě. Unii. Pojďme se podívat na ten základní úkol nebo výzvu, která před námi stojí. Eh, před námi stojí, pokud se podíváme na eh, základní výrobu oceli, cementu a eh, dalších zmíněných materiálu, především v chemickém průmyslu, tak ročně z toho pochází 500 miliard tun oxidu uhličitého, chceme se dostat na nulu. Co to znamená? Potřebujeme využívat cirkularity a snížit eh, primární poptávku. Potřebujeme tedy eh, kvalitní výrobky, které tedy budou mít eh, malé emise. To se týká ku příkladu hliníku. Pokud vezmeme v potaz náš scénář, tak cirkularita bude představovat 20 až 50 potřebného snížení emisí CO2. Další strategie obnovitelná elektrická energie, včetně e, vodíku při výrobě ocely a včetně dalších e, procesů při výrobě cementu a tak dále průlomová technologie v oblasti obnovitelných zdrojů energie, to je to nejdůležitější řešení, které představuje 44 až 64 snížení emisí CO2 a konečně poslední technologie a strategie schladování a uchovávání uhlíku, to je zhruba 25 eh, v tom scénáři. Eh, vidíte tedy, Eh, ve vší stručnosti ten základní přehled strategií, které máme ve snaze dekarbonizovat průmysl. Eh, můj předřečník se pouštěl do větších detailů. Nicméně, pokud chceme mít pro průmysl, pro průmysl komplexní strategii a pokud se na něj chceme podívat z hlediska cirkularity a z hlediska individuálních inovací, protože bohužel některá průmyslová odvětví nejsou moc inovativní, netýká se to ku příkladu chemického průmyslu, ale jiných odvětví. Ano, musíme se dívat na celý systém inovací. Já se nebudu pouštět do detailů, ale přesto se pokusím vám krátce představit, co znamená ta perspektiva hodnotového řetězce pro ocel. Když eh, říkáme ocel, tak především myslíme primární výrobu eh, ocely, sekundární výrobu eh, ocely, valcování za studena, za tepla a ocel celkově. Nicméně si musíme uvědomit, že pokud hovoříme o výrobě, tak musíme myslet také na eh, stavbu budov, na Eh, auta a tak dále. A také na recyklaci, protože celá řada z těch recyklovaných eh, materiálů je vyvážena v celém tom řetězci dochází k inovacím a proto je důležité, abychom dekarbonizovali primární výrobu ocely, ale můžeme dosáhnout ještě většího zlepšení, pokud vezmeme v potaz celý hodnotový řetězec a podaří se nám díky tomu lépe využít obchodních příležitostí, které nám eh, ten Eh, obla, ta oblast průmyslu eh, skýtá. Jsou tu čtyři možné intervence, které bych chtěl v tomto místě zdůraznit. Dodávka zelené energie, to je zásadní. Pokud chceme dekarbonizovat tento sektor, tak potřebujeme mnoho zelené energie, potřebujeme výzkum a vývoj a investice do nových technologií. Některé z těch technologií již byly vynalezeny, ale potřebujeme je zavést na trh a rozšířit a do toho je potřeba investovat velké množství peněz. To znamená, že potřebujeme získat vhodné nástroje tak, abychom průmyslu umožnili takovéto investice a rozšíření těchto eh, technologií. Musíme také vytvořit poptávku po těchto výrobcích, protože oni konec konců, bud, oni konec konců budou eh, dražší a než běžné eh, výrobky, než běžné technologie a také musíme eh, podporovat cirkularitu. Jen díky tomu tedy snížíme primární poptávku. Potřebujeme tedy integrovaný balíček, integrovanou klimatickou politiku, energetickou politiku, průmyslovou politiku, politiku výzkumu a vývoje. A je jasné, že výzkum a vývoj jsou velmi důležité věci. Nesmíme zapomínat ani na strukturální politiky, protože všechny tyto průmysly nebo průmyslová odvětví jsou soustředěny soustředěna v několika málo oblastech, těch klíčových oblastech. To znamená, že e, na regionální úrovni to představuje velk, velké výzvy, velké úkoly a dovolte mi, abych tady ještě formuloval šest velmi odvážných eh, doporučení, která nejsou z mé hlavy, ale které tedy pochází od eh, Institutu pro průmyslovou transformaci. Potřebujeme tedy program výzkumu a vývoje, eh, který se bude zaměřovat na nízkouhlíkové odvětví ekonomiky a cirkulární procesy. Potřebujeme také strategické sladění s energetickým energetikou, s energetickým a průmyslovým přechodem. Potřebujeme také finanční nástroje, finanční mechanismy, už jsem o tom hovořil. Potřebujeme totiž do těchto odvětví investovat. Základní průmysl eh, dostatečně neinvestoval v minulých letech a eh, když tak v Ázii, ne v Evropě. To znamená, že potřebujeme strategickou infrastrukturu pro nízkouhlíkové technologie a eh, potřebujeme tedy kabely, potrubí a tak dále a dále potřebujeme vytvořit pro tyto statky dostatečný trh. Já vám tedy děkuji. Děkuji za velmi zajímavé komentáře a také za to, že jste byl dostatečně stručný, tak abychom mohli zahájit naši diskuzi. A já v tuto chvíli eh, se ptám, kdo se hlásí o slovo, pan Gerek. No, no ciekawe to wszystko, co panowie powiedzieli, ale dosyć takie y, pomieszane. Myslím, že tego... Děkuji za všechno, co jste řekl, ale musím říct, že je to poměrně zmatené. Tady vidíme eh, dva nejdůležitější směry té transformace. Jde o růst energetické účinnosti, té skutečné energetické účinnosti. A tam nejde pouze o to, co je regulované. Směrnice eh, k energetické účinnosti podle mě byla omylem. Protože tam vlastně to nevedlo k větší účinnosti, ale k omezení možnosti. Podle mého názoru energetická účinnost spočívá v tom, že primární energii budeme lépe využívat. bychom měli efektivitu vnímat. Potom ještě k druhé metodě snižování emisí cestou CCS anebo biologickými metodami. To jsou cesty, které vedou k cíli. A proto má každá země možnost dosáhnout tohoto cíle. Pokud bychom se podívali na efektivitu v jednotlivých zemích, to znamená finální energie vydělena primární energii krát 100, tak tam uvidíme, že dochází k velkým odlišnostem. Dánsko 80 56% má Bulharsko, Polsko je někdy uprostřed, má 70% účinnost. A pokud je o, o vodík, Zde pomáhá elektrolýza. To je velmi užitečné. V uhelných regionech může být vyráběn také vodík takzvaným vodním plynem. A pokud jde o metalurgii, existuje ta zmíněná technologie Hisárna, ale to není zase až tak zajímavé. Vodní metalurgie nebo vodíková metalurgie, to by bylo mnohem zajímavější a to jako možnost již existuje. Děkuji mnohokrát. Byli bychom rádi, kdybyste omezili svoje vystoupení na dvě minuty, protože máme celkem tři sekce a musíme opravdu skončit nejpozději ve 12.30. Tak, dále se hlásí pan Heller. Děkuji. Máme tady jednu dobrou a špatnou politickou zprávu. Ta špatná zpráva je, že všechny tyto věci, návrh komise k horizontu Evropa neobsahuje. Ale dobrá zpráva je, že všechny tyto věci byly do textu zapracovány po návrzích Evropského parlamentu. A já mám tedy otázky, které směřují dvojím směrem. Jednak hovořil jste o tom, v souvislosti s ocelářským průmyslem, že tam samozřejmě není příliš eh, velká inovace. A pokud jde o Salzgitter a hm, ještě o jiné místo, tak je předložen projekt, který počítá s kompletní rekonstrukcí eh, nebo transformací eh, toho výrobního procesu v Salzgitter, kde by se vlastně vyňalo z toho uhlí a vycházelo by se z vodíku a celý, eh, celý takový ten cyklus elektřiny na plyn a tak dále, že by se to vlastně mm, nebo že je to velmi omezeno regulací, protože v Německu máme eh, zákon o energiích, který to vůbec neumožňuje. A je tady problém eh, rozsahu. Je tady otázka, co je vlastně zapotřebí. Potřebujeme projekty, kde se skaluje, anebo potřebujeme nějaké zása- nějaký zásadní výzkum, který bude široce uplatnitelný. Uváděl se tady případ CCS v Nizozemsku, ale pokud bychom ten potenciál eh, který jste představil, zohlednili, tak bychom museli říci, že vlastně ukládání uhlíku v Evropě v zásadě selhalo. Jak, za jak pravděpodobné považujete, že ve velmi regionálním měřítku v Evropě budeme mít dobrou přepravní infrastrukturu pro ukládání na moři. Tedy kladu si otázky, do jaké míry je možné tento konkrétní případ skutečně generalizovat. A v tuto chvíli vyjednáváme s radou a rada je tady také velice skeptická, protože zatím ještě sleduje nebo se zaměřuje zejména na čistou produkci energie a mě by zajímalo, jak se k tomu staví Nizozemsko? Pokud se podívám na naši spolkovou vládu, tak je tam velká skepce. A ono nestačí, když budete apelovat pouze na nás, protože my jsme to všechno navrhli, v těch našich pokynech to všechno je, ale otázka je, jestli to nakonec opravdu bude prosazeno nebo ne. Paní Kathleen van Bremt. Ehm, eerst en vooral bedankt. Ik eh, vond het een, eh, in ieder geval een op... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za ten velmi optimistický příspěvek do debaty. Eh, pokud jsem to dobře pochopila, tak jste velmi optimističtí. Ještě si nejste jistí, jaký bude ten správný mix, ale myslíte si, že do roku 2050 bychom mohli vytvořit klimaticky neutrální průmysl. To je velmi dobrá zpráva. A teď mám dotaz. Uh, od nynějška do roku 2050, nebo přinejmenším do roku 2030, musíme udělat eh, důležitá rozhodnutí. My jako politici musíme vědět, jaký regulatorní na rámec nastavit. Já pocházím z Antwerp a tam se plánuje vybudování nové chemičky v oblasti Antwerp. Takže já nevím, jestli taková iniciativa vůbec zapadá do toho, co vy tady popisujete. Eh, pokud bychom měli vybudovat novou chemickou továrnu, s ohledem na stávající technologii, jak velký pokrok tam musí být oproti stávajícímu stavu podobných továren. Jak to tedy zaměřit? A pokud jde o eh, CCS a CCU, myslíte si, že bychom měli požadovat použití nové technologie jako předpoklad vybudování nových závodů. E, není to příliš drahá technologie. A také se chci zeptat, buduje se taková infrastruktura někde jinde v Evropě? Samozřejmě my musíme spolupracovat a e, Víme, že náš průmyslový sektor se staví váhavě k placení peněz za budování takové infrastruktury, takže co byste navrhoval? Možná by bylo také dobré, kdybyste eh, k tomu měl nějaký širší pohled. Když se bavíme o financování, co byste navrhoval? Měli bychom ta pravidla nějak zpřísnit? Potřebujeme nové daně, daně CO2? Pokud bychom měli zavést zdanění CO2 v Evropě, tak eh, jaké finance potřebujeme? Děkuji. Děkuji, pane předsedo, a Děkuji eh, řečníkům, že se s námi podělili o svůj názor. Já mám jednu otázku. Mm, ona tady řada z vás mluvila o různém mixu technologií a jak zajistit dekarbonizaci našeho průmyslu, včetně tady CCS, CCU, vodík, oběhová technologika. Ale já se ptám z pohledu trhu, kolik stojí ty různé technologie? To je to, co musíme řešit. A pokud chceme vytvořit mix různých technologií, my jako regulátoři, tak musíme asi nejprve znát, kolik stojí, jaká je cenová hladina těch jednotlivých technologií a jak co nejefektivněji snížit eh, emise CO2 v našem průmyslu. Čili jaký by byl nejlepší postup pro přechod eh, na tuto energetiku třeba ocel, to je velmi mm, drahé. Kolik tedy stojí ty různé technologie? Jak by bylo vhodné nastavit ten nejlepší mix těch jednotlivých technologií, abychom zajistili dekarbonizaci průmyslu? Děkuji, pan Škrlec. Děkuji mnohokrát. Já mám několik otázek, pokusím se být stručný. První věc, téma oběhové ekonomiky. Vy jste zmínili, že to je velmi důležitý hybatel evropské ekonomiky do roku 2050, ale my nyní máme legislativu pro obecní odpad. A je tady řada problémů, které jste zmínil. Budeme muset změnit logistiku, infrastrukturu a my jsme slyšeli eh, řadu členských států, které blokují spalování, jiné zase to vidí naopak. Jsou tady prostě eh, skupiny, které jsou v rozporu. Jak to tady vidíte s pohledem na novou legislativu? A potom také jsou tady různé typy odpadů, eh, hliník a podobně, které se vyvážejí mimo EU protože to je více ziskové pro ty firmy, aby takový průmyslový odpad prodávali mimo EU, ale naše kapacita v rámci EU není dostatečně využita. Další otázka, to se týká nových technologií, že musíme v nadcházejících letech vytvořit inovace, ale já myslím, že tady je to ve sporu s veřejným zájmem, protože my jsme pro to, co říká pařížská smlouva, snižování emisí a tak dále. A zajistit, aby ty nové technologie byly dostupné a mm, k dispozici nejenom v EU, ale i jinde. Protože v současné době máme problém s technologiemi v sektoru obnovitelné zdroje energie, což je k dispozici jenom v těch rozvinutých zemích. A potom mám otázku týkající se energetické účinnosti budov. Vy jste zmínili všechny ty problémy eh, v sektoru betonářství a podobně. To se týká velkých budov, které se staví z toho materiálu. Jak v tom vašem scénáři, který jste načrtl, předpokládáte změnu materiálu? Já nevím, třeba dřevo, které by nahrazovalo beton v případě některých staveb. Čili ono nejde jenom o nové technologie pro výrobu ocely a betonu, ale i nové materiály by mohly tady být důležité. Potom také doprava, to je velké téma. Já jsem se dnes dočetl, že jsme dosáhli té dohody u kamionů. Jak tady vidíte tohle. A potom ten přelomový bod, který jste tam načrtl v těch scénářích. Který rok bude ten přelom, kdy budeme muset se vydat tím budoucím scénářem? Děkuji. Milí kolegové, milí přátelé, opravdu nezapomínejte, máme ještě čtyři prezentace před sebou a diskuse. Takže mm, já bych teď požádal naše řečníky, aby zareagovali aby se k tomu vyjádřili. Děkuji za ty skvělé dotazy. Ono by bylo možné, by bylo skvělé, kdybychom eh, na to měli více času. Já pravděpodobně nebudu moci odpovědět na všechny dotazy. Já eh, chápu, že je vám jasné, že je velmi složité tu komplexní problematiku propojit s každodenními rozhodnutími. Bylo řečeno, že eh, parlament jde v těch věcech více do hloubky než současná směrnice a je velmi moudré posouvat naši politiku směrem eh, eh, k těm všeobecným strategiím snižování emisí, nesoustředit se pouze na energetickou účinnost. Nechceme tedy podporovat pouze ta nákladná řešení. Chceme také eh, dbát na konkurenceschopnost našeho průmyslu. To znamená, že je velmi důležitý tento vyvážený pohled. Musíme se podívat, jaká jsou konkrétní řešení na regionální úrovni, na úrovni jednotlivých podniků, protože se budou lišit v závislosti na tom, jak jaké dané podniky mají příležitosti. E, jde o to, jestli e, ku příkladu v některé oblasti je k dispozici biomasa nebo ne. To znamená, že ta konkrétní řešení budou šitá na míru a naše propočty ukazují, že pokud e, se na ty možnosti budeme dívat z dlouhodobého hlediska, pokud se zamyslíme nad tím, jaká bude budoucnost, tak e, jsou tu věci, které tedy můžeme udělat hned, které jsou krátkodobé a na které tedy musíme počkat, které jsou dlouhodobé. To znamená, že někdy na úrovni podniků je lepší ty kroky odsunout, chápat je jako krátkodobé, nesoustředit se pouze na plnění cílů. A my naprosto souhlasíme s tím, že inovace průmyslu a v energetické infrastruktuře je naprosto zásadní. Eh, známe mnohé z těch eh, technologických posunů a zaznamenali jsme například velké úspěchy v oblasti solární a větrné energie. Došlo k zásadnímu snížení nákladů a tyto zkušenosti tedy můžeme využít v jiných oblastech průmyslu, ať už je to CCS, biomasa a tak dále. A je tedy eh, jasné v rámci evropského průmyslu, jak to udělat, ale ty vstupní, ty základní podmínky, eh, je, to je stabilita, stabilní podmínky a proto je Eh, důležité, že Evropa se na tato témata soustředí a nyní tedy se eh, vrátím k tomu, co eh, říkal můj kolega. My musíme spolupracovat na evropské úrovni v rámci chemického průmyslu, v rámci plynárenství, musíme spolupracovat na celoevropské úrovni, tak abychom mohli tedy využít synergických efektů, abychom společně mohli vytvářet tlak když se o tom začneme bavit, tak zjistíme, že eh, zkrátka technologie vzniknou. Ku příkladu CCS. Eh, CCS to je technologie, která se objevuje, dejme tomu 10-15 let, ale my tady hovoříme o elektrárnách. Eh, dříve zachycování uhlíku bylo velmi nákladné, ale v těch nových procesech už víme, jak to dělat lépe a Eh, náklady na zachycování uhlíku jsou tak mnohem nižší a to, nižší. A to jsou přesně ta zlepšení, která chceme. Chceme zvýšit dostupnost těch technologií a snížit jejich náklady. Další důležitou podmínkou je infrastruktura. To závisí spíše na koordinaci mezi vládami. Ehm, vy jste volal po mezinárodní spolupráci, ta je důležitá také v Eh, pokud jde o infrastrukturu, je potřeba k tomu přistupovat multilaterálně. Pokud jde o oblast Severního moře, tak víme, že takovýto přístup by nám ušetřil mnoho peněz, že by bylo mnohem výhodnější eh, to všechno koncipovat eh, na základě vzájemné spolupráce. Ta, ten ne, koordinovaný přístup je o dva nebo, dvě nebo tři miliardy dražší. Takže musíme spolupracovat, to je zásadní. My tedy v tuto chvíli máme určitý přehled, máme určitou perspektivu v té politice a nyní tedy klíčovou roli musí se hrát průmyslové podniky, musí tedy najít ty eh, obchodní příležitosti, protože skutečně tu je možnost, jak zachovat konkurenceschopnost evropského průmyslu. Dejme tomu chemický průmysl v Evropě je velmi eh, dobrý, konkurenceschopný, například v Nizozemsku ne, v Belgii je eh, tedy dobrý chemický průmysl, ale nemá dobré výhledy, protože už nemáme k dispozici levnou ropu, levný zemní plyn, na rozdíl od Spojených států nebo Blízkého východu. To znamená, že se musíme snažit o investi- inovace, aby tedy ten průmysl eh, nebyl přesunut jinam. Musíme se soustředit na nízkouhlíkovou Eh, technologii a to tedy do budoucna zajistí Evropě to, že tu dotyčné průmyslové podniky zůstanou, že neodejdou jinam. A to je důležité také z politického hlediska. Mnoho průmyslových podniků říká, že se tomu chtějí věnovat, že mají k dispozici inovativní technologie, že mají také možnosti je dále rozvíjet, ale potřebují, aby to bylo lépe sladěno s naším systémem eh, zprávy, eh, aby to vlády tedy podporovaly. Dobře, děkuji. Další řečník. Ano, děkuji. Děkuji za velmi široce koncipované komplexní otázky. Ono bude velmi těžké odpovědět na všechny. Eh, André už se některým z nich věnoval musíme neustále zdůrazňovat, že hrozí, že Evropa do budoucna bude mít méně eh, eh, průmyslových odvětví, protože jsme eh, pod velkým tlakem a proto se domnívám, že bychom to tedy měli spojit s tou cirkularitou, s oběhovým hospodářstvím a s energetickou účinností. To je jedna tedy z velkých šancí tohoto průmyslu. Možná, že je to poslední šance, ale v každém případě je to šance. Pokud jde o vaše dotazy, tak je jasné, že potřebujeme inovace ve všech oblastech, nové obchodní extrémní případy cirkularitu. V těch energeticky náročných průmyslových odvětvích potřebujeme scaling a to znamená, že potřebujeme pro ty výrobky také vytvořit příslušný trh. Evropská spolupráce je v této souvislosti velmi důležitá. Inovativní fondy jsou důležitým nástrojem, které, který bychom měli použít na podporu těchto průmyslových odvětví. Já eh, souhlasím s tím, že se jedná o skutečně obrovské investice, že je tento tato průmyslová oblast potřebuje. Pokud jde o ocelářství, tak máte pravdu, že většina eh, podniků eh, oznámila, že se příručce těmto eh, technologiím věnovat. Já jsem předskočil jednu folii, kde jsem uvedl švédský příklad a tam je řečeno, že eh, ty náklady by měly být o zhruba 20 vyšší v závislosti na ceně energie a oceli. To znamená, že by to mohla být konkurenceschopná technologie, výroba oceli na základě vodíku, ale není jasné, jestli ty podniky to maj, eh, budou mít pouze na papíře nebo jestli se tomu skutečně budou budou věnovat. A to závisí na tom, jestli bude k dispozici příslušná infrastruktura. Ty podniky prostě potřebují eh, zelený vodík a proto potřebujeme infrastrukturu, která to umožní. To je ta zásadní věc. A myslím si, že ty podniky by byly velmi rády, kdyby se jim dostalo podpory v této věci, což je tedy další stěžení bod. A nyní tedy CCS, to záleží na místě, kde jste jste. Eh, a pokud jste si eh, všimli mých folí, tak jste zjistili, že to je nejméně významné řešení. Dejme tomu eh, výroba cementu, tam má tedy smysl využívat biomasu, pokud je k dispozici. Jsou oblasti, kde můžeme využívat CCS, ale ty objemy jsou mnohem menší, než jsme říkali v minulosti vzhledem k energetice. To znamená, že CCS, CCU, tyto technologie budou součástí řešení, ale budou ehm, muset být mnohem lépe šity na míru, než jsme si mysleli v minulosti. A poslední komentář se týká nákladů. Ano, máte pravdu, všechno to stojí hodně peněz a není jednoduché se rozhodnout, která cesta zpět je ta správná a potřebujeme tedy politiku a politickou diskusi, která to jasně ukáže, protože eh, někdy ten vývoj není dostatečně rychlý. Například plastová lahev. Ano, může být tedy vyrobena na základě e, obnovitelných zdrojů energie, ale potom ta e, lahev bude třikrát dražší a tím pádem bude těžké ji udržet na trhu. Ale e, ten, ten, ta cena lahve šampónu, té plastové lahvičky, tedy možná z hlediska e, celkového trhu nebude tak zásadní. To znamená, že my musíme nabídnout způsoby, jak tyto, e, tato průmyslová odvětví zůstanou v Evropě zachována. My už máme tedy e, nějaké nástroje a musíme je zavést. Já si myslím, že z technického hlediska tady nejsou žádné základní překážky pokud by ale eh, museli výrobci tedy zavádět eh, lahve na šampon za trojnásobnou cenu, tak by to eh, tedy bylo velmi problematické. My vám v tuto chvíli děkujeme za vaše prezentace. Byly by tu ještě další tři nebo čtyři otázky, ale já se toho vzdám, protože máme na pořadu dne ještě další řečníky, kterým chceme předat slovo. My jsme teprve začali tyto diskuze, Není, nejsme s nimi u konce, takže děkuji a nyní tady předám slovo dalším řečníkům řečníkům eh, role vodíku v budoucnosti. Slovo dostane pan profesor Paul Dotz, který tady působí na fakultě pro stavebnictví na University College v Londýně. Je to také bývalý poslanec Evropského parlamentu a výboru ITRE. To znamená, že není potřeba ho blíže eh, představovat a nemusíme ani vám představovat náš výbor. Prosím. Takže přijdeme, přijdeme rovnou k té první přednášce, pan profesor Paul Doc. Jeho specializace je modelování vodíkových systémů, ukládání energií, nastavení modelů energetických systémů se zaměřením na vodík budoucnost eh, systému plynu ve Spojeném království, to je zase něco jiného. Nízkouhlíková ekonomika ve Spojeném království, přechod na tuto ekonomiku a nová témata v rámci nových průmyslových odvětví. Jsou to různé věci, ale to téma, na které se podíváme dnes dopoledne, je úloha eh, vodíku v energetické budoucnosti. Děkuji, děkuji mnohokrát. Já eh, jak vidíte, jsem teď trošku na rozpacích, protože eh, tady vidíte, já už jsem vytvořil celou řadu dokumentů, skoro jako kdybych byl v takové té eh, slonovinové věži a věnuji se opravdu různým tématům, různým oblastem, nízkouhlíková energetika, budoucí energetické systémy a podobně. Můžu prostě to mm, schrnout asi tak, že mám hodně široký pohled na systém energetiky. Eh, zajímá mě v zásadě, co funguje a proč to funguje. A tohle to je to, co já dělám dnes a denně. Vytvářím takovéto modely, jsou tam takovéhle různé políčka, různé kolonky, čtverečky a v zásadě jde o to, jak dekarbonizovat eh, ekonomiku za co nejnižší náklady. Čili to je to téma. Ono je zajímavé se podívat, co nám ty modely řeknou. Tak tady je typický scénář 80% snížení skleníkových emisí do roku 2050 ve Spojeném království, čili jak eh, nejlépe a nejlevněji to snížit. A my jsme zjistili, že v roce 2050 přibližně 50 konečné spotřeby energie bude z vodíku. A největší podíl, asi 40 bude, bude průmysl, čili dekarbonizace průmyslu, a potom velké další sektory, to je vytápění a služby rezidenčním sektoru, a potom menší část doprava. Celkem tam máme asi 1400 eh, PJ jednotek. Tak, Tady máme zajímavý věc, tohle je takový model, je RCEU Times, to jsou moji přátelé, kteří vytvořili tento model a tady je něco hodně podobného pro dopravu. Tady vidíte vodík v oblasti dopravy a e, dopravu v těžk, e, jak, jak by tady vypadala situace v oblasti vodíku v těžkém průmyslu. A toto je zajímavé. Podívejme se nejprve na vozidla s palivovými články a na dopravu jako takovou, protože to je hodně zajímavé pro vodíkové palivové články. Dnes skutečně už můžete si koupit takové vozidlo v Evropě. A to je poměrně nová věc, poměrně velký krok. Je to něco, co se objevilo až v posledních několika letech, zejména ta velkoobjemová výroba. Když říkám výroba ve velkém, mám na mysli asi tisíce vozidel. Ono to začalo opravdu v posledních letech, ale tohle povede k výraznému snížení nákladů a podpoří to inovaci. Potom samozřejmě je tady celá řada dalších oblastí trhu, která je vhodná pro tato věci. To jsou hm, ta těžká vozidla, autobusy, i vlaky, třeba v Německu. Tohle je zajímavé, protože v našem modelu my jsme nepředpokládali příliš velký objem vodíkové dopravy a máme tady různé scénáře z mezinárodních organizací a z organizací ve Spojeném království, třeba výbor pro mm, klimatické změny a tam už vidíme, že ta elektrifikace začíná dominovat tomu trhu. Tady máme průzkum KPMG, automoto, automobilový sektor, rok 2019 a tady je otázka, zda skutečně eh, ta ty elektromobily s palivovými články budou přelomem pro tu elektromobilitu. Ano, 71% souhlasí, 12% je nerozhodnuto, 9% nesouhlasí. Takže trošičku je tady takový nesoulad. Mm, je zajímavé, že eh, ti lidé, kteří se přiklánějí vodíku, trošičku eh, jsou teď eh, to roste, tady toto hnutí, ale zároveň je potřeba říct, že tady nemáme dostatek důvěryhodných alternativních studií o potenciálu vodíku, zejména ve světovém měřítku. Tak, potom jsem tam dal tady tento slide, to je něco, co asi většina z vás zná, není to žádná novinka. A jak vypadá takové vodíkem poháněné vozidlo, protože má to baterii, stejně jako elektrobat, auto s elektrobaterií, ale v tom elektrovozidle máte více baterií a nemáte tam palivový článek. Tady je celá řada možností, jak takové vozidlo může být eh, nastaveno, konstruováno, čili do budoucna můžeme mít různé vodíkové hybridy, včetně těch, co se budou zapojovat do elektrosystému. Také je zajímavé podívat se na to, kolik stojí vlastnictví takového vozidla. E, tam nahoře ta oranžová barva, to jsou náklady, kolik vás bude stát to palivo mm, bez e, daní. A vidíte, že je to poměrně malá malý podíl. Infrastruktura, no tak to je úplně malá, malý díl, to je šedá barva. Modré náklady, e, to je cena, kolik vás bude stát pořízení toho vozidla a žluté náklady na provoz toho vozidla. Takže tady vidíte mm, to srovnání těch jednotlivých typů. Pojďme dále. Když se podíváme na to, kolik stojí výroba takového pohonu a proč se tady tedy na to liší ty pohledy, tak my se můžeme podívat na to z pohledu na celkovou cenu toho vlastnictví a tady bereme v potaz prognózy, jaká bude cena vozidel a také kolik bude třeba ta cena vodíku do budoucna. A vidíme, že od roku 2030 dále ty různé pohony budou stát asi 50 až 60 tisíc liber. Víceméně se nám to tady přibližuje. A ale samozřejmě náklady na ty technologie jsou do velké míry nejisté. A zároveň, protože ta cena je tak podobná podstatě musím udělat závěr z toho grafu, že nemám, vůbec nemám tušení, co bude vlastně nejlevnější alternativa do budoucna. Ale když se podíváte mm, tedy na tu mm, konvergenci a po, potom také, kolik bude stát to doplňování toho paliva, eh, také eh, pokud je o ten prostor v těch bytových objektech, to jsou všechno velmi důležité aspekty také kvalita služeb, která tam bude poskytována. Čili když to všechno shrneme, je tady v zásadě takový závod mezi jednotlivými technologiemi, takový závod inovací. A výsledek je nejistý. Další důležitá věc. Inovace skutečně fungují. A tady tento graf nám ukazuje inovaci v oblasti palivých článků v Japonsku a v Koreji. Tady vidíme exponenciální nárůst těch parametrů a vidíme tam ale kleste, eh, poklesté ceny. To jsou velmi zajímavé věci. Hodně lidí se možná ani neuvědomuje, že nejvíc palivových článků na světě se v tuto chvíli používá pro vytápění. A jak to vypadá v Evropě? Tak, tady vidíte žádosti o patenty nebo udělování patentů možná spíše v řadě různých zemí. V první řadě velký rozdíl mezi dvěma grafy první graf palivové články, dole aplikace vodíku a palivových článků do dopravy. To je spíš opravdu o tom praktickém použití. A vidíte, že patenty na palivové články jako takové klesají, zatímco ta aplikace, to praktické použití roste. Druhá věc, kterou musíme si uvědomit, je, že Japonsko a Korea má mnohem více patentů než všechny evropské země. Evropská země, Evropa tady určitě nevede, není tady v popředí. Potom eh, další věc. Podívejme se na eh, vládní podporu a používání. Tady máme čísla pro Německo, Spojené království, jenom z Evropy. Ale opravdu je zajímavé, když se podíváte na Japonsko, to skutečně se velice zasazuje o financování eh, palivových článků pro vytápění a vozidel s palivovými články. Německo a Spojené království dobře také něco dělá, ale ty ostatní země ani zdaleka se k tomu neblíží. Děkuji, děkuji mnohokrát. A náš další řečník. Je to skvělý je to skvělý příklad eh, toho, že někdo tady navázal na působení v Evropském parlamentu, zahájil druhou kar- kariéru. Od roku 2016 je generálním tajemníkem Hydrogen Europe, má tedy velké zkušenosti Podařilo se vám tedy e, položit základní kameny pro první a druhý společný podnik v oblasti vodíku a ty společné podniky e, zmínili již předcházející řečníci, je to velmi důležitá věc v rámci EU, takže Jorgo má slovo a my víme, že se tedy jedná o roli vodíku v budoucnosti. To je to téma. Děkuji, Jiří. Musím říci, že je to velmi fascinující odvětví průmyslu. Pan profesor Dot zmínil, že zde působí celá řada společností, já vám je ukážu. Eh, to jsou tedy společnosti, které jsou součástí této asociace. Ano, jak řekl Jiří, já jsem tedy eh, zahájil druhou kariéru, eh, a, ale tedy nevěhám já, běhá moje žena, tady vidíte společný podnik, který združuje veřejnou sféru, která je tu zastoupena Evropskou komisí. Jsem rád, že tady vidíme zástupce Evropské komise i tady v sále. Dále průmyslové eh, subjekty a výzkumné subjekty. A byla tedy realizována celá řada úspěšných podniků, eh, projektů eh, v rámci infrastruktury, dopravy a tak dále. Pojďme se podívat na roli vodíku. Eh, může mít sedm různých funkcí a eh, musím říci, že to není přehnané. Eh, v letech 2004-2005 se možná kolem vodíku dělal velmi humbuk, ale nyní se to vrátilo a mohu vám říci, že když se to vrátí, tak už to takto zůstane. Například energetická agentura v Paříži eh, měla nedávno zasedání, kde se tedy hovořilo o tom, že vodík bude hrát svoji roli právě v rámci rámci obnovitelné výroby energie. Já se k tomu vrátím později. Eh, mnohem je to mnohem větší prostor pro obnovitelné zdroje energie a proto potřebujeme možnost skladování této energie a také distribuce. Eh, pokud eh, chcete Eh, někam přenést elektron, který byl vyroben obnovitelným způsobem, tak je to eh, desetkrát až dvacetkrát dražší v závislosti na tom, kde se nacházíte. Ve Spojeném království je to dražší než jinde, to znamená, že eh, to souvisí E, s dostupností je potřeba mít více obnovitelných zdrojů energie, ale je potřeba, aby to také bylo dostupné a také, aby ten systém byl odolnější. To v tuto chvíli zajištěno není. E, a také můžeme snížit e, emise uhlíku v těch konečných oblastech použití, ať už je to doprava, eh, vytápění, elektrická energie a pak ještě eh, další téma vodík jako vstupní surovina, a to především v oblasti ocelářství. Christian Eller, kterého tu vidím, se zaměřuje na tuto otázku a musím říci, že to je téma, stále důležitější. To znamená, že na této tabulce eh, to vypadá poměrně složitě. Modrá část to je ten, eh, ta elektrická energie, energetika vůbec. Eh, žlutá část pravo to je plyn a modrá část vlevo to je hydr, vodík. To je klíčová technologie, která umožní to, že ty omezené energetické sítě budou eh, silnější tím, že se bude využívat i plyn a vodík je jediné řešení. To znamená, že má prominentní postavení v rámci dlouhodobé strategie. Tady se popisuje osm scénářů a většina z nich věnuje velký význam vodíku. Eh, scénáře zaměřené čistě na elektrickou energii, tu jsou taky, ale jsou velmi nákladné. To znamená, že Pravděpodobnost, že dekarbonizujete plynovou energetiku, je tedy větší než ta, že se budete soustředit pouze na elektrickou energii. Studie společnosti McKenzie, která byla zadána nedávno, ukazuje, že pokud se budeme soustředit na vodík, tak by mohlo eh, dojít ke snížení o eh, emisí CO2 o 560 megatun za rok, eh, zhruba by se nám podařilo snížit eh, o 24 eh, spotřebu energie a ročně by to přineslo 820 miliard euro. Snížilo by to také místní emise o 15 a díky tomu by se také podařilo vytvořit 5,4 milionů pracovních míst v oblastech spjatých s vodíkem. Toto je tedy vize pro rok 2050. Ta studie je e, zatím velmi čerstvá, bude představena na neformálním zasedání ministrů v Rumunsku a v Bukurešti, ale e, pokud se Eh, na to chcete podívat, tak eh, tuto studii najdete na stránkách společného podniku. Tady vidíte různé možnosti použití, se kterými eh, v budoucnosti používáme. Vidíte tu malé trouhelníky, které naznačují průnik na masový trh, takže očekáváme, že během nadcházejících sedmi let dojde tedy k masovému použití těchto technologií. Já děkuji všem z parlamentu, kdo se účastnili trojstranných jednání jednání, která se konala včera večer, musím říci, že je velmi užitečné eh, vytvářet tlak v oblasti eh, vodíkových aut. Já se nebudu věnovat všem technologiím, ale v každém případě je to tak, že pokud budeme mít k dispozici více obnovitelných zdrojů energie, eh, energie tak bude mít eh, větší prostor i vodík, protože zkrátka bude potřeba. A nyní tady se pojďme podívat na eh, uchovávání energie. Už bylo řečeno, že budeme potřebovat tu energii nějak uchovávat, skladovat. Je potřeba, abychom tedy využívali vodík při skladování energie eh, plyno, síť plynovodů má tedy možnost skladovat 36 miliard kubických metrů, což představuje eh, skladování 100 terawatt hodin. Eh, solné komory eh, a také opuštěná plynová pole mohou také sloužit do budoucna jako skladovací prostor. Počítá se tedy s tím, že by se tímto způsobem mohlo skladovat 40 terawatt hodin z uhlíku. Eh, z vodíku, pardon. Jsou eh, země, kde je těchto solných eh, prostor více, ale ta síť plynovodů je v Evropě poměrně dobře rozvinutá. Mm, hydrogen nebo vodík v tuto chvíli tedy představuje celkově 339 terawatt hodin za rok, jednak tedy v rafinériích při výrobě amoniaku, potom v oblasti metanolu, který se využívá v chemickém průmyslu a pak jsou tu ještě méně eh, důležitá odvětví, ale eh, celkem je to tedy 325 eh, terawatt hodin vodíku, které se používají. Pojďme se podívat na vizi do budoucna. Rafinérie tedy budou zastoupeny v menší míře, ale chemický průmysl bude významnější. Především eh, půjde o amoniak, metanol a k technologii CCU a pokud se podíváme na ten modrý sloupec, který je dole, tak to je ocel, protože do roku 2050 tady bude potřeba 390 petajoulů a to je poměrně velká spotřeba. Nyní se pojďme podívat na některé země, které se tomu již věnují. Měli jsme toho, tu řečníka eh, z Nizozemska, Eh, Aspený, to je tedy TSO, eh, provozovatel eh, přenosového systému v Nizozemsku a z části v Německu. Toto je cestovní mapa pro tuto společnost, které se chce držet. Jsou velmi aktivní i na našem poli. Komise v tuto chvíli připravuje palíček pro oblasti plenárenství a vidíte tu jako příklad jednu společnost. Eh, Nizozemci jsou na ní velmi hrdí a, hrdí a já vám garantuji, že to je plán, který bude realizován včetně větrných farem eh, mimo území na moři a v Nizozemsku je to tak, že plyn musí být nahrazen něčím jiným, protože plyn na e, severu Nizozemska způsobil zemětřesení a je, bude ho tedy potřeba nahradit něčím jiným, konkrétně vodíkem. Tato folie ukazuje, jakým způsobem se to zavádí na trh. Vidíte tu jednotlivé příklady z Nizozemska, e, dejme tomu e, amsterdamský přístav Eh, eh, Refine, to je v Kolíně nad Rýnem eh, nizozemská společnost, která využívá elektrolýzu ne pouze na výrobu vod, nebo využití vodíku jako chemické suroviny, ale také pro místní sítě pro přenos elektri, elektrické energie. H2 Future, to je rakouský projekt Thyssen Krop eh, generální ředitel oznámil, že tedy se bude snažit eh, nahradit uhlík vodíkem a že ThyssenKrupp do toho tedy do roku 2050 investuje velké množství prostředků. Děkuji a to je všechno. To je celá má prezentace. Děkuji za tuto prezentaci a nyní tady zahajuji diskuzi. Máte nějaké dotazy, prosím? Dwa pytania mam. Pierwsze pytanie, to jest bardzo cieka, ciekawa e, informacja odnośnie... Dziękuję. Mam pięć otázek. Zazněly tady zajímavé informace o potrubí provodík a možnostech ukládání vodíku. Vodík je nesmírně nebezpečný plyn a proto by mě zajímalo, jaké máte ochranná opatření, aby vlastně nedocházelo k narušení těch ukládacích zařízení? Jaká opatření se přijímají? Potom druhý dotaz. Existují dvě nejdůležitější technologie pro produkci vodíku, elektrolýza a dále výroba na základě uhlí. A mě by zajímalo, která z těch metod je efektivnější, která je lepší a která má větší perspektivu v budoucnosti. Děkuji, to byl konkrétní dotaz a slovo má pan Javor. Děkuji, děkuji mnohokrát. Já mám několik otázek. V první řadě bych chtěl zdůraznit, že samozřejmě teď sedím tady, eh, jsme se zaměřili na vodík, ale pokud je o takový obecnější přístup k používání plynu v Evropě, tak eh, vidíme to, že většinou eh, je to tak, že je tady snaha mít mix různých zdrojů. Vy také tady jste hovořil o mixu vodíku se zemním plynem a přepravě v plynovodu a Plynařský průmysl vnímá vodík jako nějaký doplňující zdroj, jako doplňující technologii, kterou by bylo možné používat v rámci tradiční infrastruktury pro zemní plyn. A také eh, v oblasti zemního plynu, tam se eh, k tomu přidává téma eh, bioplynu, Zelený plyn, dekarbonizovaný plyn, to, mm, tam jsou různé definice. Já myslím, že je potřeba jasně si říci, o čem mluvíme, aby tady nebyly nějaké vágní, nezodpovězené e, definice a pohledy na dekarbonizovaný uhlík. A potom druhá věc, eh, zmínil to tady už pan Gierek, který hovořil o tom, že je tady ta možnost, že vodík by se vyráběl z uhlíku. Já myslím, že z tohoto eh, pohledu je potřeba pamatovat na moji tu věc, kterou jsem řekl. Nesmíme zapomínat na to, z čeho se vodík vyrábí. My potřebujeme skutečně jasná, udržitelná kritéria výroby vodíku z jakéhokoliv plynu. Protože vodík může být nástrojem pro energetický přechod, ale není to cíl sám o sobě. Jestli nám vodík má pomoci v tom energetickém přechodu, v dekarbonizaci naší ekonomiky a produkce, dobře, to je v pořádku, plně to podporuji, ale e, nemůže být cílem samo o sobě používat více vodíku v evropské energetice či průmyslu. Já tedy myslím, že potřebujeme silná kritéria pro udržitelnost, udržitelné používání. A potom třetí dotaz nebo otázka. Vy jste tady hodně mluvil o ukládání a skladování. Ano, pane předsedo, už končím, nebojte. A, mm, a, regulace těch rozvodných systémů, to je velká otázka do budoucna. V tom evropském energetickém systému e, je potřeba si uvědomit, že vodík nejenom musíme uskladňovat, ale také to musí být ošetřeno v rámci regulace rozvodných sítí. To by mě velmi zajímalo. Děkuji, pan Eller. Ne, já bych jenom prakticky pohovořil o naší práci. My jsme tady měli takový závod vodíkový, který jsme podpořili v rámci Horizontu 2020. A teď ta situace a celý ten vývoj je složité, protože vlastně to eh, vycházelo z automobilového průmyslu, eh, který měl eh, problémy a teď vlastně se zjistilo, že ten problém s, baterií, s bateriemi je ještě větší, než se původně myslelo. Jak by Eh, takový joint eh, undertaking na základě vodíků v budoucnosti, jak by to mělo vypadat, jaké cíle bychom tady měli stanovit, kde Mm, my vlastně bychom uvažovali eh, o takovém společném podniku dva nebo tři a jaké jsou nyní zájmy průmyslu, eh, okolik jsou jiné než v minulosti na takovém, mm, podpořit takový podnik. Děkuji mnohokrát. Je velmi důležité pamatovat na budoucnost a teď prosím o vaše reakce. Dobře, tak já nejprve se vyjádřím k tomu prvním, těm prvním tématům a potom vám nechám ty složité věci. První otázka se týkala toho, že vodík je nestabilní a nebezpečný plyn a zda ho můžeme uchovávat v potrubí. My eh, máme velké zkušenosti s ukládáním eh, vodíku v potrubí. Máme už nějakých 3000 kilometrů eh, první potrubí. První se objevily už na konci 80. let. Ano, vodík je nebezpečný plyn, to je pravda, ale je nebezpečný trošku jiným způsobem. Nemůžete to úplně srovnávat ty bezpečnostní aspekty. Hodně lidí, kteří o tom tady mluvilo, říkají, že e, není nějak méně nebo více nebezpečný. Je to prostě jiné. Já myslím ale, že v první řadě bychom neměli ani zapomínat na uhlík, potrubí, které vede uhlíkové plyny a ty úniky a to nebezpečí. Otázka, zda tedy e, výroba vodíku z uhlíku či plynu, no ona by byla zajímavá i ta biomasa, protože tam by byly mm, nízké ty emise. Potom tady zazněla otázka míchání vodíku a zemního plynu, respektive jejich infrastruktury. Ano, já s tím určitě souhlasím, to je velká věc ve Spojeném království. Až do nějakých eh, období před pěti lety vůbec jsme měli pocit, že to nějak tam spolu nesouvisí, až potom vláda řekla, že do 20 let se to musí zavřít. Vstřikování, to je dobré řešení pro vodík, zejména pokud máte mm, nějaké problémy s generací, ale e, není dobré řešení dekarbonizovat všechny ty sítě do roku 2050, protože nemůžete zajistit to vstřikování s použitím stávajícího zařízení. Asi bych to viděl na nějakých 20% s ohledem na tu mm, rychlost a podobně. Pokud chcete, aby se vodík dlouhodobě používal v těch plynovodech, tak opravdu bude mm, potřeba se zamyslet nad tím, jak ty plynovody jsou nastaveny. Ale zároveň bych chtěl říct, když se podíváte na ten konvergenční proces, tak ono tam většina eh, těch nákladů souvisí s těmi eh, s tím zařízením, s tím vybavením, ani ne tak s těmi plynovody jako takovými. Já myslím, že ty náklady jsou zvládnutelné. Pokud je o udržitelnost vodíku, tak já jsem musel už vynechat své poslední slajdy, protože jsem neměl čas, tam, tam to i bylo, ale mm, tady se používá takový termín zelený vodík, nízkouhlíkový a obnovitelný. Takový je ten zelený vodík a navrhuje se celá řada standardů pro ten zelený vodík, dělají se i nějaké certifikace ve Spojeném království, my jsme v tom velmi pokročili a je to velmi důležité. Elektřina, hm, tam jsou stejné věci během těch posledních 20 let a samozřejmě ne všechny ty problémy zatím se vyřešily. Uh, Děkuji. Já možná začnu um, tou směsí a přiměšování uh, vodíku do toho uh, potrubí. Ano, po určité období ano, do 20, ano, to jí půjde, ale pokud to bude více, tak to bude problematické, budete muset uh, změnit ty plynovody a i další zařízení, ale pro to přechodové období by to mělo smysl. Ovšem dlouhodobě bychom potřebovali uh, speciální potrubí ty vypadají asi takto. Pardon, zatím existují eh, ty prvně ukazované eh, potrubí a eh, na vodík bychom potřebovali mnohem větší. V Nizozemsku vidíme první kroky. Potom Slyšeli jste někdy o nějaké eh, nehodě s tím vodíkem, který se používá? Ne, protože máme dobré bezpečnostní standardy a eh, ještě vytváříme další pro větší přepravu, přenos, dokonce eh, i pokud jde o to ukládání v těch solných komorách tak, a o ty bakterie, které se tam dokonce vyskytují, tak to všechno sledujeme. A pak bych rád odpověděl na vaši otázku k různým způsobům o produkce. Ano, eh, pára a, a potom z uhlí nebo z plynu. Ano, to je ten nejtradičnější způsob výroby. 90% vodíku vzniká tímto způsobem a pokud eh, tedy eh, teď máte CCS, tak je to dekarbonizované. A 20 z ceny dnes je vodík eh, a 80 z té ceny eh, je potom eh, z jiné složky. Dále technologie BSEF, to sleduje i Gazprom, je to pyrolíza, to je způsob, jak vyrábět vodík a solidní uhlík, pevný uhlík ve formě prášku a tento prášek může být používán jako materiál nebo surovina, eh, třeba v pneumatikách nebo v jiných eh, částech, nebo to můžete dokonce uložit pod zem v Sársku. My jsme přestali eh, s těžbou uhlí a tam bylo možné tímto práškem naplnit staré uhelné dole a prostě ho takto dostat pod zem. A my teď zkoušíme, jak to funguje, zda to je cenově přijatelné. Pyrolíza je pětkrát levnější než elektrolíza, Takže pro mě je to nová informace a musím říci, že to zatím zkoumáme, protože je to velmi zajímavá cesta. Pokud je o Polsko, tak Evropská největší uhelná společnost se přihlásila chtějí se stát naším členem, ne protože by chtěli vyrábět uhlík, pardon, vodík ze svého uhlí, ale protože chtějí zastavit uhelnou produkci a, a ta opuštěná místa chtějí využívat pro elektrolýzu, takže jsou velmi velice eh, inovativní. Německo teď oznámilo 40 miliard, na přechodné období eh, Španělsko 5 miliard, takže Ehm, a zatím jednáme i s regionálními ministerstvy, jak investovat do výroby vodíkových technologií a nepřenechat to všechno Číně. Ehm, už se to rozbíhá. Ehm, v Německu někde se říká, že se tam bude vytvářet zvláštní eh, jednotka, eh, která se tomu bude věnovat a to je velmi důležité, protože v tuto chvíli můžete mít financování až po 100% a eh, výrobu elektrolýzou ehm, můžete, tu můžete umístit v Braniborsku, v severním Porůří, ve Španělsku, v Polsku a my se na to zaměřujeme. Eh, snažíme se ehm, eh, to tady naplánovat. Pokud jde o ty společné podniky, tak ano, ty se velmi zaměřovaly na přepravu, na, použí- na dopravu, na používání čistého vodíku v automobilech a samozřejmě některé členské státě mají mnoho takových stanic naplňovacích, ale nemají, v Německu jich mají třeba 60, ale nemají automobily. Ne proto, že by tam nebyla vyzrálá technologie, ale protože evropští OIM jsou příliš pomalí ale i Evropský parlament v tom sehrál svou úlohu protože tady jste se zaměřili pouze na baterie, neustále jste volali po bateriích a, a potom samozřejmě padla ta příslušná investiční rozhodnutí a oni se museli na něco koncentrovat, nemohli pokrýt vše. A, a vodík se samozřejmě objeví, lidem se to líbí a je to vyzrálá technologie, ale eh, ta obecná diskuze byla příliš zaměřena na baterie, jenom na baterie a eh, chvíli trvalo, než se ty věci ujasnily. V budoucnosti bychom se samozřejmě neměli zabývat pouze dopravou a to je pro mě také velice fascinující, protože tady jde o integraci eh, odvěvou integraci. Souhlasím s kolegou, který říkal, že vodík jako takový není tím hlavním cílem. Tady jde o tu, o tu integraci. Jde o to, aby různé systémy v té transformaci spolu začaly spolupracovat, aby byly v interakci, eh, vytvořit eh, eh, to propojení mezi vodíkem, tou sítí a, mm, a všechna ta propojení, která jsou potřebná. Pokud se Evropská unie bude zaměřovat pouze na jednu oblast, buď jenom na ocel nebo jenom na dopravu, tak se naprosto mine eh, tím jádrem toho problému, eh, nepochopí, že vodík je pouze tím, eh, co vlastně má smysl pouze, když se to celé propojí, když se to využije v rámci vytápění budov, přepravě a, a tak dále, jako surovina. Ono samozřejmě je velmi obtížné nalézt někoho, kdo by rozuměl horizontu 2020 jako vy, kolego. Já si to uvědomuji, ale myslím si, že nyní jsme na dobré cestě a tam ta místa, kde to drhne, jsou v členských státech. Některé členské státy tomu brání, ale mohu vám říci, že po druhé po sobě eh, ministři eh, pro energetiku se zabývají vodíkem. Minulé zasedání bylo v Rakousku, v Linci a příští bude e, v Bukarešti, Bukarešti a tam se budou také zabírat vodíkem. Nemůžeme si stěžovat, ministři se tomu začínají otevírat, ale je potřeba zrychlit tempo, protože Čína a Asie ty jsou v tuto chvíli mnohem rychlejší. Uh, děkuji, děkuji mnohokrát, děkuji také panu profesorovi, děkuji za vaše reakce. Opravdu to bylo velmi zajímavé si vás poslechnout. My jsme včera měli Evropské energetické fórum, zástupce z Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje, to je velmi významné. A oni velmi často používali slovo vodík. Já jsem se jich na to ptal a oni v zásadě mi řekli, že obnovitelné, že to je hlavní zdroj obnovitelných energií. Nebo respektive obnovitelné zdroje energií, že jsou tím hlavním zdrojem. Ale v případě vodíku to je jinak, protože nemáme primární zdroj vodíku v přírodě, takže ta problematika je jiná. Každopádně já vám děkuji, děkuji vám mnohokrát za vaše vysvětlení, děkuji vám za váš přístup. Ano, když máme nějaké obnovitelné zdroje, tak všichni souhlasí, ale uh, pokud jde o ten vodík, tak bychom možná měli tam něco přidat z pohledu těch obnovitelných zdrojů energií do budoucna. Já vám děkuji, děkuji mnohokrát. A teď tady máme poslední sekci, třetí sekci, a to jsou příklady transformace energetiky v Německu. Rafal Bajčuk, výzkumný pracovník Centrum pro východní studia, je to odborník na klimatickou a energetickou politiku v Německu a tématem je tedy příklad transformace energetiky v Německu, klimatická energetická politika Evropské unie a také ekonomika Německa obecně. A jeho poslední publikace je Německá energetická politika a nejistá budoucnost úhelného průmyslu v Německu. Velmi zajímavé. Děkuji, děkuji mnohokrát. Jakým budete mluvit jazykem? Anglicky. Dobře, to je možné. Dobrý den, dámy a pánové. Dobrý den, já jsem poctěn, že mohu vystoupit mezi takto váženým publikem. Já bych chtěl stručně popsat moji instituci, organizaci Středisko pro východní studia, to je takový vládní think tank. My se zabýváme eh, tématy v sousedství Polska. Začali jsme působit v bývalých oblastech Sovětského svazu a nyní tedy jsme v Německu a já se této německé části věnuji německé energetické politice. Byl jsem požádán, abych eh, mluvil o strategiích pro mm, odstup od používání uhlí v Německu, německé energetické politice a jaké dopady to bude mít. Německá energetická strategie po roce 2010, taková ta dlouhodobá strategie, tak cílem je dekarbonizace energetického systému. Do roku 2050 by ty emise měly poklesnout o 80 až 60 Přičemž zase je předpoklad, že by měl vzrůst podíl obnovitelných zdrojů. Je to dlouhodobá strategie, která vede k tomu, nebo respektive měla by zajistit bezpečné prostředí pro růst podnikání. Když se podíváme podrobně na ty kvalitativní cíle, já jsem to vyznačil žlutě, tak tady vidíte, že ta strategie je velmi zaměřena na podnikatelské inovace a na růst hospodářství. Čili my to chápeme nejenom jako energetickou strategii, ale obecně jako strategii pro hospodářskou modernizaci země a mezi německými politiky a průmyslovým sektorem je to vnímáno tak, že je potřeba zajistit eh, energetickou transformaci, protože to představuje příležitost pro hospodářský růst. Jak Německo plní svoje cíle? Tak tady v tomto grafu vidíme, že se blíží tomu, aby do roku 2020 dosáhlo toho podílu 18 Zajímavý je sektor elektřiny, to je ta zelená barva. V roce 2018 obnovitelné zdroje v případě výroby elektřiny tvořily 36 takže tady Německo je nad stanoveným cílem. Jak to vypadá v případě klimatické politiky, v případě emisí? Zde v současné době je, máme problém. Německo není e, na cestě ke splnění těch cílů, které vláda vyhlásila. To je 40 snížení emisí do roku 2020. Nicméně stále tvrdí, že cíl pro rok 2030 dosáhne snížení emisí o 55 v letošním roce vláda chce schválit zákon pro klimatickou politiku, který by mm, zavázal ze zákona ty emitory eh, k určitým krokům. A my tady jasně vidíme v oblasti elektřiny, že problémem je uhelná výroba. Vidíte, že eh, to uhlí představuje asi 80 veškerých emisí v souvislosti s výrobou elektřiny a přitom uhlí ale produkuje jenom 40 té elektřiny. Teď, jak tedy se odklonit od uhlíku? Zatím není stanovena žádná mm, jednoznačná strategie, ale panuje politický ex- konsensus v tom smyslu, že ten exit, to od, ten odklon od uhlíku určitě proběhne. Lobbysté opravdu velmi usilovně debatovali o těch tématech s vládní komisí posledního půl roku a tady vidíte tento návrh eh, zobrazený graficky do roku 2035 nebo respektive 38 by všechny německé uhelné tepelné elektrárny měly být vypnuty. O čem se velice vášnivě debatovalo, byly strukturální fondy pro odklon od uhlí. Kolik peněz by měly dostat ty regiony, které jsou závislé na výrobě elektřiny z uhlí? Jak by měl být takový přechod zajištěn? Doposud ten program, který představila uhelná komise, zahrnuje nějakých 40 miliard euro, že by to stálo asi 40 miliard euro v nadcházejících 20 letech. Pojďme dále. Jak jsem zmínil, odklon od uhlí není zatím stanoven zákonem. Ale vycházíme tedy z toho, že proběhne, ale nemáme přesně řečeno, jak proběhne. Pokud jde o elektrický mix, tak obnovitelné zdroje energií by měly růst jako v minulosti pokud tedy tomu tak bude, tak do roku 2035 podíl obnovitelných zdrojů energií na elektřině bude alespoň 60 Podíl eh, zemního plynu ale také výrazně vzroste, dokonce pětinásobně oproti údajům z letošního roku, kdy tedy až 40 elektřiny se bude vyrábět ze zemního plynu. A to bude mít eh, dopady na podíl plynu v tom energetickém mixu celkově a ovlivní to velmi výrazně evropský trh se zemním plynem. Důvody pro odklon od uhlí jsou v první řadě snížení emisí CO2, tedy klimatická politika, ale zároveň v této tabulce vidíme, že emise z elektřiny nejsou všechno aby Německo dosáhlo svého cíle snížení emisí o 55 do roku 2030, musí být učiněny další kroky v sektoru stavebnictví, dopravy, průmyslu. Já si myslím, že oblast dopravy bude nejvíce složitá, Víte, že německý automobilový průmysl je velice vlivný, je tam vlivná automobilová lobby a oni zatím mm, žádné výsledky nepřinesli, dokonce blokovali některé aktivity. E, jaký dopad bude mít odklon od uhlí na ceny energií? Tak tady vidíme cenu solární energie, větrné energie, ta bude stabilně klesat Eh, do roku 2025. A z tohoto pohledu nárůst ceny obnovitelných zdrojů a kogenerace by mohl mít pozitivní dopady. Tady vidíte jenom LCOE ceny, to znamená, nejsou tam vzány v potaz třeba náklady na povolenky CO2, které také tam mají nějaký podíl. Teď se podívejme, jaké politické dopady bude mít ten německý odklon od uhlí. Tady tato mapa ukazuje, které země už se rozhodly, že se že odstoupí od uhlí, nebudou vyrábět elektřinu z uhlí a země, které to zatím neudělaly. Je tam poměrně jasně vidět ten rozdíl. Když Německo ten přechod udělá od uhlí, tak jenom menší část středoevropských a východoevropských zemí, včetně mojí země, zůstane na tom uhlí dále. A to povede ke konfliktu. Je tady tady nedostatečná politická jednota, pokud jde o energetickou politiku. Možná by bylo vhodné zajistit nějaké pobídky pro ty země, aby také se vydali tou cestou odstupu od uhlí. A konečně tato poslední mapa nám ukazuje objem těžby a používání uhlí v Evropě. Ano, Polsko, Česká republika, to jsou členské státy, které hodně používají uhlí. Podívejte se třeba ale na jich Evropy balkánské země. Každá z těchto zemí používá lignit a jestliže nechceme do budoucna, aby všechny ty stroje na těžbu uhlí z Německa se přesunuly na Balkán, což by přesunulo ty emise jenom ze středu Evropy na jih Evropy, tak já myslím, že bychom měli najít nějaké nástroje, nějaké pobídky, jak tomu zabránit. Děkuji. Děkuji mnohokrát. To byla nesmírně zajímavá prezentace. Děkuji vám mnohokrát za všechny ty mapy. A nyní dostane slovo pan profesor Jürgen Friedrich Hacke, Institut pro energetický a klimatický výzkum, systémová analýza a hodnocení technologií z Julichu. A je to odborník na německou energetickou transformaci a německou ekonomiku, zároveň také působíte Mezinárodní energetické agentuře provádění dohod, eh, eh, snižování skleníkových plynů a tak dále. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem poslední dnes dopoledne a to není snadné postavení, protože všechny hlavní věci tady již zazněly. Ovšem z této diskuze každopádně můžeme vyvodit, že tady do jisté míry, do velké míry panuje schoda v tom vnívání toho, jak bychom měli provést transformaci našich národních energetických systémů. Víme, co je zapotřebí, máme ty cílové systémy a možná, že se to trošku odlišuje v jednotlivých sevích, ale kdybychom neměli ve světě rozdíly, tak by to bylo nudné, takže to možná je taková no, kapka soli no, v tom evropském kontextu. Já jako profesor musím říct, že jsem nenašel e, žádnou velkou chybu ve vaší prezentaci Německa. Tato vám děkuji a rád bych se zaměřil tedy také na současnou situaci v Německu. Hmm toto všichni znáte. To je taková důležitá příručka, kterou jsme vydali před deseti lety, kde jsme vydali na náš názor na energetickou transformaci. V té době se o tom velmi diskutovalo, protože tato transformace nebyla pozitivně přijímána všemi částmi naší společnosti, naší společnosti a byla tady i určitá podezřívavost sousedních zemí. Říkali si, oč tady tiž blázniví Němci zase usilují. A v zásadě hlavním cílem je snížení skleníkových plynů ve všech odvětvích a pokud bychom ztratili ze zřetele tento cíl, tak by to mělo obrovský dopad na strukturu eh, budoucích energetických systémů. Takže na to musíme myslet, až budeme naslouchat všem těm informacím, strategiím, a přátím a vizím. Všechny se drží této klíčové priority. To je ten hnací motor v naší zemi u těchto věcí. A v tuto chvíli, po té, co jsme vedli horkou diskuzi o odstavení jaderných elektráren, tak teď tady diskutujeme o eh, odklonu od uhlí v Německu a to bude opravdu velká výzva. Zaznívají nejrůznější hlasy, že to není možné, eh, že mm, vlastně na tom stroskotá celá německá říše a jako starý akademik vám mohu říci, že už jsem slyšel tolik různých pohádek o budoucnosti Německa, o budoucích energetických systémech, že když slyším tyto um, katastrofické scénáře, že už je to za dveřmi, že se nám to nikdy nepodaří a tak dále, tak v tu chvíli přestávám poslouchat, protože ve většině případů to vlastně nemá ani hodnotu toho papíru, na kterém je to vytištěno. Když diskutujeme o postupném odstavování uhlí, tak tady je potřeba se možná také zaměřit na budoucnost lignitu e, v Německu a otázka je, jaké typy strukturálních změn budou v různých e, regionech zapotřebí nebo ke kterým bude docházet. A tam je to všechno samozřejmě o pracovních místech a jenom o pracovních místech a samozřejmě také o penězích. V zásadě ty problémy, kterými jsme zatím čelili v rámci té energetické transformace, je, že na jedné straně eh, omezujeme naše technologické portfolio a tím se to, a prohloubí se to ještě tím, že eh, tady odstavíme uhlí, tímto portfolio bude ještě menší. A to souvisí s tím, že budeme muset řešit rostoucí kolísavost, zejména pokud je o dodávku energií. A tady opět se začnou objevovat takové ty příběhy o blackoutu, který budeme mít hned příští rok. Já jsem si poměrně jist, že eh, zatím jsme s tou kolísavostí nakládali velmi dobře a samozřejmě, že nás tady čekají jasné výzvy, ale já osobně ze všech těch informací, které mám, nevyvozuji žádné velké obavy ohledně té kolísavosti, protože si myslím, že pokud k tomu budeme přistupovat racionálně, tak to zvládneme. Hmm, pokud budeme tu budoucí strategii Eh, vytvářet na základě emocí, tak samozřejmě nebudeme úspěšní, ale pokud budeme vycházet z existujících technologií, tak eh, si myslím, že tu kolísavost zvládneme. Rozhodně se nebojím blackoutu. Narážíme samozřejmě také na obtíže, pokud jde o restrukturalizaci sítí, rozvodných sítí. Bylo mi řečeno, že mám hovořit pomaleji. Ano, ehm, my za chvíli potom už budeme mít k dispozici pouze angličtinu, ale já ještě mám pár minut na svou prezentaci. Takže restrukturalizace rozvodných sítí, ano, to je samozřejmě výzva a tam došlo k velkému opožďování, tam samozřejmě zaostáváme, potom se samozřejmě také diskutuje o nákladech, lidé nejsou příliš rádi, když mají někde eh, okolo zahrádky nějaké kabely, takže no, to je eh, potom něco, co mm, třeba zvyšuje náklady. Potom odvětví konečného využití, Snažíme se zvyšovat efektivitu, abychom snižovali skleníkové plyny a jejich emise z průmyslu. To tady zaznělo, ale nezmínilo se tady, jak je to eh, s veřejností. I když je tady velká podpora pro cíle energetické transformace, eh, tak eh, na té lokální úrovni nacházíme nebo narážíme na celou řadu takových vedlejších efektů nebo jiných postojů. A to, o čem tady diskutujeme, to je v podstatě zpráva, Eh, zpráva, eh, kterou komise předložila vládám, nebo pardon, výbor. A tady jde o to, do jaké míry by se z toho měla stát energetická politika naší země. A eh, v zásadě zažíváme hlavně následující reakce. Byla vedena diskuze o zastoupení zainteresovaných stran, tedy těch, kteří nebyli členy toho výboru, kteří neustále teď hovoří o tom, že měli být zastoupeni na té komisi eh, nebo na, v tom výboru, takže eh, se objevují stížnosti tohoto typu. A, a dále eh, z německého parlamentu zaznívá, jakým způsobem je do toho zapojen parlament, protože oni mají pocit, že vláda je obchází a že obchází eh, parlamentní rozhodování. Předchozí řečník zviděl také finanční závazky. Ono není jasné, do jaké míry těch 40 miliard euro eh, se zakládá na zdravých eh, podkladech a ani není jasné, jaký je ten eh, konečný cíl. Podle mého názoru se příliš zaměřujeme na transformaci energetického systému, ale ta celková otázka je položena tak, nebo by měla být položena tak, jakým směrem bychom měli naše hospodářství transformovat. Eh, měli bychom zohlednit pracovní místa a, a eh, nejrůznější oblasti, které jsou pro společnost relevantní, protože jinak veřejnost neposkytne podporu pro tuto transformaci v budoucnosti. A toto si jistě můžete přečíst sami, takže to nebudu číst za vás, ale eh, pokud se odkloníme od uhlí, tak teď začínají diskuze, jak to je s Um, baltským um, plynovodem 2, protože lidé hovoří o tom, uh, až nebudeme mít uh, uhlí, tak uh, jak to bude s plynem, protože to budeme muset to nahradit plynem a to je teď takový horký brambor, jakým způsobem to uchopit. Ten baltský plynovod číslo 2. Děkuji. Děkuji. Já si myslím, že je to nesmírně eh, zajímavé také z pohledu Evropské unie a já bych vám chtěl velmi eh, poděkovat, chci poděkovat také tlumočníkům a chtěl bych se zeptat, jestli mohu položit ještě jednu otázku polsky. Bude to poslední otázka a potom anglicky. Děkuji, děkuji za tuto možnost. A mám následující dotaz odklon od uhlí. Týká se to také eh, kogenerace, tedy kombinované výroby tepla energie, protože v nedávné době vznikla, vzniklo takovéto zařízení eh, nedaleko Hamburku a nepředpokládám, že by bylo zase v nejbližší době uzavřeno. Přechod na plyn je nepochybně důležitá věc, ale v rámci projektu Nord Stream 2 to, eh, to bude mít úplně jiné rozměry. Jde o to, jestli jde o plynové kotle nebo plynové turbíny, pokud jde o produkci plynu. Děkuji, děkuji tlumočníkům a sejdeme se na